Naschledanou, paní komisařko. A nyní vítáme paní Georgieva, protože nyní budeme hovořit o zprávě paní Striflerové a sice jedná se o Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci. Paní Strifler, máte slovo. Děkuji mnohokrát, vážená paní komisařko, drazí kolegové. Já bych nejdříve eh, chtěla mm, poděkovat paní Georgieve za to, že dovršila tuto dobrou iniciativu v rámci Lisabonské smlouvy. Chtěla bych také potrhnout vynikající spolupráci ohledně tohoto legislativního návrhu. Iniciativa z hlediska vytvoření tohoto sboru humanitární pomoci má za cíl vyjádřit solidaritu s lidmi, kteří mají potřebu pomoci tím, že Evropská unie bude schopna reagovat na humanitární krize. Evropská unie musí zajišťovat humanitární pomoc, která by byla odpovídající z hlediska rozsahu humanitární krize. Dobrovolníci budou sehrávat zásadní roli v přípravě na katastrofy, ve snižování rizik a také v posilování eh, nutnosti navazovat na tyto krize výstavbou a rozvojem. Vše bude zajištěno proto, aby tento sbor přinesl přidanou hodnotu, protože se bude vycházet se zmapovaných potřeb v terénu a z konkrétní úlohy. Bude to doplňující prvek z hlediska existujících struktur a bezpečnost těchto dobrovolníků bude samozřejmě zajištěna. Všichni občané Evropské unie se mohou stát kandidáty výběr bude brát potaz schopnosti a také expertní kompetence. Také se bude zohledňovat zkušenost. Bude se vydávat také certifikace na základě zkušeností v terénu. Měla jsem možnost setkat se s několika dobrovolníky v pilotních projektech, kteří se vraceli ze svých misí. Byli to lidé, kteří získali obrovské zkušenosti, když poskytovali pomoc obyvatelstvům, které to potřebovali nejvíce. Navíc je tato iniciativa naplní také nedostatky, které existují v této oblasti a také zvýší citlivost veřejného mínění a podpoří myšlenku evropského občanství. Solidarita je morálním imperativem. Ten rozpočet na rok 2014 a 2020 byl výrazně snížen v porovnání s původním návrhem komise. A tím pádem se snížil také počet dobrovolníků, kteří budou nasazeni v terénu. Chtěla bych využít toho, že zde mohou hovořit, abych vyjádřila znepokojení z hlediska prostředku DG Echo eh, z hlediska potřeb, které se musí řešit. My známe, jaké jsou tady nedostatky z hlediska spoždění plateb DG Echo. Doufejme, že tato situace bude zlepšena a bude moci poskytnout příslušnou pomoc a doufejme, že tedy naše příspěvky z hlediska efektivního provádění projektu budou také pravidelně vyhodnocovány. Děkuji paní Strifler a paní komisařka Georgieva má slovo. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Na úvod mi dovolte poděkovat vřele Evropskému parlamentu a paní Stifler za setrvalou podporu při podpoře vzniku Evropského dobrovolnického sboru. Tato podpora je odrazem e, názoru evropských občanů, které zastupujete. Podle průzkumu Eurobarometru 88% Evropanů podporuje vznik tohoto sboru a přeje si, aby vznikl a fungoval. S aktivní podporou parlamentu nyní eh, Rada a komise se přesouvají do poslední fáze, kdy se toto přání naplní. Díky tomu do roku 2020 až 20 tisíc Evropanů se bude účastnit činnosti, která bude prospívat potřebným, jejich počet neustále roste, ale zároveň to bude pomáhat samotným dobrovolníkům, neboť si tak osvojí nové dovednosti, získají nové zkušenosti. V této době napjatých rozpočtů musíme skutečně vynakládat prostředky zcela racionálně, musíme doplnit stávající systémy a musíme pomoci i dobrovolníkům, aby posílili svůj vlastní rozvoj. Většina z nich jsou mladí lidé, pro které dobrovolnická činnost je také způsobem, jak se stát konkurenceschopnějšími na trhu práce. My jsme provedli tři eh, kola pilotních projektů. Již se účastnilo 40 eh, dobrovolnických organizací, abychom zjistili, co je vlastně potřeba ve standardní, při nastavování standardů a při zaměstnávání, tak aby cíl splnil svůj hlavní cíl. To znamená, aby se stal eh, tou základní platformou eh, při pomáhání těm, kdo pomoc zoufale potřebují. A setkali jsme se s nadšením a entuziasmem eh, těch, kteří se účastnili toho projektu, to bylo více než 250 eh, osob od mladých až po mladé duchem. Nejmladší mu bylo 21 let a tomu nej, nejmladému duchem a trošku eh, tedy zralejšímu bylo 70. A toto eh, skutečně je pro mne důvodem k nesmírné hrdosti protože to, co jsme ukázali, je, že Evropa je opravdu na čele eh, v tomto směru. Dovolte mi teď jen potrhnout několik bodů. Parlament učinil eh, také eh, přijal důležitá rozhodnutí, i pokud jde o různá Eh, pokud jde o osoby s různými postiženími, jejich účast. Eh, parlament také ze, eh, klade důraz na bezpečnost. A proto jsme nakonec vyloučili nasazování těchto osob v oblastech konfliktů ozbrojených. Místo toho chceme, aby pracovali spíše při omezování rizik, posilování rozvoje, Čili je to cel, zcela v souladu s evropskými prioritami. Ale zároveň je to v místech, kde nám chybí dovednosti v humanitárních organizacích. V neposlední řadě parlament kladl důraz také na aspekt rovnosti mezi pohlavími, to znamená posílit účast žen a kdykoliv jsem v oblastech, které jsou postiženy konflikty či katastrofami, tak eh, čas často tedy jsou tito lidé potom vnímáni ne jako oběti, ale jako ti, kdo skutečně pomáhají zachraňovat životy. E, těšíme se na další spolupráci s Evropským parlamentem i v příštích, e, příštím období při přijímání delegovaných aktů o standardech řízení humanitární pomoci v rámci střednědobého hodnocení finančních priorit a finančních alokací a také v eh, kontextu výroční zprávy o implementaci a hodnocení. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní komisařko, a nyní za výbor pro rozpočet dostává slovo paní Monize Urkiza. Děkuji, paní předsedkyně. Máme 66 milionů mladých lidí, kteří jsou v Evropě nezaměstnaní a jsou mladší 26 let. Proto bychom především měli bojovat nezaměstnaností, především nezaměstnaností mladých. Toto je celoevropská iniciativa. Je to iniciativa, kterou eh, vnímáme pozitivně, protože to může mít dopad také na zaměstnatelnost mladých, byť v oblasti humanitární pomoci. Pro tento projekt je k dispozici konkrétní rozpočet, který má být dán k dispozici na 21 eh, mil tisíc eh, studentů a dobrovolníků, kteří budou proškoleni. My jsme žádali tedy vyšší rozpočet, jak už říkala paní Štrifler. Pokud budou tyto prostředky ovšem použity na, právě, na práci mladých lidí, bude to v pořádku. Je to tedy oblast, na které se všichni shodujeme, víme, že to je pozitivní projekt. A pokud jde o hledisko rozpočtové, tak eh, je potřeba zajistit eh, financování, které nesmí být na úkor jiných humanitárních prostředků a fondů, které jsou eh, vyčleněny. Tyto prostředky musí být věnovány konkrétně na proškolení mladých dobrovolníků. Děkuji. Děkuji. Děkuji a nyní bude hovořit pan Bulan. Má minutu. Za výbor pro sociální záležitosti. Není tady? Takže přecházíme na dalšího řečníka a je to pan Kačmarek, minuta a půl. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já bych chtěla vyjádřit díky paní komisařce a také paní Striftelerové, která byla naší stálou zpravodajkou. Chtěl bych ji poděkovat za její angažovanost z hlediska tohoto projektu. Jedním z úkolů Evropské unie je také poskytovat potřebným osobám humanitární pomoc. V poslední době počet těchto humanitárních krizí se zvýšil výrazným způsobem a bylo nutné, abychom konali. Navíc eh, to byla různorodá místa, kde vznikly tyto krize. A myslím si, že všichni jsme zajedno ohledně nezbytnosti této pomoci. Ale pokud Evropská unie má působit efektivně, tak musí být dobře organizována tato pomoc a musí být koordinována. A proto je dobré, že jsme se rozhodli vytvořit tento Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci, protože to posílí efektivitu Evropské unie v jednotlivých místech, kde se přináší pomoc lokálnímu obyvatelstvu a nebo obyvatelstvu, které je ohrožováno různými přírodními katastrofami. Je zde tedy tento projekt, který by neměl být samozřejmě zdvojováním aktivit těch existujících struktur. Tady musíme postupovat patřičným způsobem a musíme také vycházet z evropského koncensu ohledně humanitární pomoci. Doufáme, že přidanou hodnotou té evropské eh, humanitární pomoci bude uznání ze strany těchto obyvatelstev. Paní Kretu má slovo. I já chci poblahopřát paní Stifler a paní komisařce Georgievi za eh, neustálou podporu při vzniku tohoto dobrovolnického evropského sboru, který představuje skutečně významný krok při posilování mezinárodního profilu a imidže Evropské unie. Můžeme tak efektivněji reagovat na humanitární krize v třetích zemích. Eh, stávající kroky Evropské unie dokládají naši solidaritu s osobami v nouzi, v potížích a je to o to důležitější v době, kdy počet krizí tohoto druhu roste, ekonomická nestabil, nestabilita eh, snižuje množství eh, prostředků na pomoc. Tento sbor na podporu humanitární pomoci bude eh, moci aktivovat až pět tisíc dobrovolníků, kteří budou eh, moci často reálně zasáhnout a zlepšit situaci. Děkuji paní Krecu a nyní pan Newton Dunn. Děkuji paní předsedkyně. Podobně jako ostatní jsem velice rád, že se účastním této diskuze, protože tady diskutujeme o velice důležité nové iniciativě, o které, myslím, nejsou lidé příliš informováni a škoda, že o tom neinformují dostatečně také sdělovací prostředky. Je to návrh, o kterém hm, hovoří také Lisabonská smlouva, je to součástí um, pozitivního evropského vývoje, na který jsme dlouho čekali. My jsme hlasovali v našem výboru téměř absolutní většinou pro tuto zprávu, tím jsme podpořili zpravodajku paní Šlifrel. My stojíme o to, aby mladí lidé měli možnosti zapojovat se do těchto projektů, jsou nadšení, získávají tak zkušenosti, pomáhají v místech, kde došlo k neštěstí, k přírodním katastrofám. Umožňuje jim to zlepšit dnešní svět pomoci jiným lidem a sami přiznávají, že to je také nesmírně zajímavý zážitek, že mohou spolupracovat eh, s lidmi z jiných evropských zemí společně na eh, jedné věci. Myslím si, že to je velice dobrý příklad, podobně jako program Erasmus, který umožňuje zbližování studentů z jednotlivých eh, evropských zemí, kteří spolu studují, vaří, bydlí a tak dále. Myslím si, že bychom tedy měli podporovat takovouto pomoc v jiných eh, světových regionech. Já jsem se podílel také na trialogu s radou, snažili jsme se dosáhnout kompromisu a při tom trialogu mě zklamala jedna věc a to, že na straně parlamentu jsme chtěli, aby eh, dobrovníci eh, nějakým způsobem prokazovali například označením Eh, na oděvu eh, evropskou eh, vlajkou, že zastupují Evropskou unii. Někteří byli proti, měli pocit, jako snad, že by se studenti za něco takového, za takové označení styděli. A to mě zarmoutilo. To, co říkala paní komisařka, je velice zajímavé, že 80% evropských občanů toto iniciativu podle Eurobarometru podporuje. A to jsem velice rád. Zamýšlím se ovšem nad svojí zemí, kde nás straší strana UKIP, která je proti všemu, co se týká zahraničí imigrantů, cizích eh, občanů. Nepřekvapuje mě, že se, neúča- že se neúčastní této diskuze, ale jsem zvědav, jak zítra, jak UKIP, tak ostatní euroskeptické strany budou hlasovat. Zda budou hlasovat proti tomuto návrhu. Je nás tady dnes poměrně málo, ale myslím, že společně můžeme, jak už tady zaznělo, být velice pyšní na to, že spouštíme projekt, který bude přínosný jak pro Evropu, tak pro celý svět. Děkuji a nyní pan Svensson. Minutu a půl. Děkuji. Děkuji také paní komisarce Georgievě. Děkuji paní Stifler Myslím, že je skutečně výjimečné, že se nám podařilo pokročit tak daleko, že už jsme opravdu na e, tak blízko toho, abychom tento sbor skutečně vy, vytvořili. Někteří lidé říkají, Evropa by se neměla míchat do takových záležitostí, ale já mezi ně nepatřím. Nemyslím si, že lze říct cokoliv jiného, než že bychom se měli angažovat. Vysílá to signál solidarity. Svědčí to o tom, že chceme být součástí mezinárodního společenství, chceme, aby se lidé pomáhali. To je součástí toho našeho širšího etosu. Je to to, co vyplývá, to, co, z čeho se můžeme radovat právě na Lisabonské smlouvě. A budeme mít k dispozici seznam odborníků už dopředu, budeme vědět, na koho se můžeme obrátit, nebudeme muset nikoho hledat. S tím, že dobrým příkladem byly třeba Filipíny a tam humanitární pomoc. E, proto chci ještě jednou poblahopřát paní Sifler, komisi a vůbec všem za to, že nyní zakládáme tento sbor. Je to skvělý krok solidarity. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně. Já chci nejprve poděkovat paní zpravodajce a také paní komisařce, která má podporu socialistů. Dnes chci říci, že jsem pišný na tento důležitý krok, který chceme v parlamentu odhlasovat ohledně tohoto nařízení. Je to velice důležité nařízení, které má spustit podle Lisabonské smlouvy tento projekt. Bude to tedy další kroku předu, který by měl umožnit eh, pomáhat eh, solidárně v krizových eh, situacích. Bude možné díky tomuto programu vzdělat tisíce dobrovolníků, kteří budou dále pomáhat. Samozřejmě, že je tady celá řada krizových situací, kde budou moci eh, působit, eh, získávat tak profesionální zkušenosti, pracovní zkušenosti. Dobrovolníci posílí také eh, vazby v, mezi lidmi v oblasti rozvoje, umožní to Evropanům dostat svým závazkům a zasazovat se o naše hodnoty a lidská práva na závěr chci říci, že to je další nástroj, který nám umožní pomoci tam, kde je pomoci potřeba a projevíme se jako solidární kontinent. Děkuji. Pan Preda, minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Chci i já, paní Stifle, poblahopřát k této zprávě, neboť s jejím přijetím jsme o krok blíž realizaci cílů, které jsou stanoveny ve článku 214 Lisabonské smlouvy. A to uskutečnění určitého právního rámce, který umožní mladým lidem podílet se na humanitární pomoci vně Evropské unie. Naprosto souhlasím s paní zpravodajkou, že činnost tohoto sboru musí vycházet z evropského koncenzu v, ve věci humanitární pomoci. A tato mobilizace musí eh, být na základě potřeb identifikovaných na lokální úrovni. A podporuje také explicitní vyloučení z ozbrojených konfliktů, protože potřebujeme rovnováhu mezi účastí dobrovolníků a zajištěním jejich bezpečnosti. Vítám také doložku o e, přeskumu na základě přání parlamentu, neboť to nám umožní postupně zdokonalovat ten systém v průběhu let a jsem přesvědčen, že tento nový nástroj pomůže ke zlepšení imidže Evropské unie, neboť tento sbor e, dobrovolnický představuje praktickou realizaci našich humanitárních hodnot a mladým lidem dá možnost projevit solidaritu s lidmi, kteří potřebují pomoc ve třetích zemích. Za účelem humanitární pomoci tento sbor představuje jednoznačné plus z hlediska zvýšení visibility a solidarity. Paní Papadopoulu za min, na minutu a 30 minut. Eh, vážená paní předsedkyně, tento dobrovolnický sbor Komise podporuje od roku 2012 za účelem podpory evropských hodnot a solidarity při přírodních i člověkem vyvolaných katastrofách ve třetích zemích. Zvýšený počet humanitárních krizí a dnešní finanční omezení eh, vedly komisi k tomu, aby eh, tento tento dobrovolnický eh, sbor doplnil současné struktury. My nový přístup vítáme, protože stanovuje standardy pro identifikaci, výběr, školení a nasazení dobrovolníků partnerství se specializovanými institucemi a také proto, eh, že obsahuje možnost hodnocení účinnosti takovéhoto dobrovolnického sboru na základě konkrétních ukazatelů. Já osobně podporuji vytvoření jak kvalitativních, tak kvantitativních ukazatelů, které eh, umožní sledovat plnění jednotlivých cílů. Děkuji za tento návrh. Ano, takže máme tady 11 přihlášených do řízení Catch the Eye. Já bych velice ráda dala slovo všem, takže musíte mm, dodržet řečnickou lhutu. Paní Panatoja má jednu minutu teď. Děkuji, paní předsedkyně, Paní komisařko, chci poděkovat paní zpravodajce za dosažení dohody s radou, pokud jde o tento návrh o vytvoření Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci. Chci poděkovat také paní komisařce za to, že tak důsledně usilovala o dokončení tohoto procesu, který má eh, který bude, doufejme, završen úspěchem. Před dvěmi lety jsem zastupovala eh, v bulharském parlamentu náš výbor pro evropské záležitosti a tam jsme hovořili o vytvoření podobného eh, dobrovolnického sboru a uvědomili jsme si, že tato iniciativa Evropské unie sehrává velice důležitou eh, roli. Mladí lidé mají možnost získat velice cené zkušenosti, zapojit se do sítí evropských dobrovolníků. Vítám tedy tento návrh, který uznává dobrovolnickou práci jako profesní zkušenost. Řečnice byla přerušena. Paní Záborská. Euh, vážená paní předsedkyně, vážená paní komisařko, děkuji paní zpravodajce za vynikající zprávu. Vznik dobrovolné humanitární pomoci má obrovský význam pro vnímání Evropy ve světě, ale zvláště pro mladou generaci Evropanů. Dostávají příležitost jít tam, kde je jejich pomoc nejvíce zapotřebí a být osobně zodpovědní za výsledek. Získají tak cené zkušenosti a to nejen pracovní Především Evropská unie dá tisícům mladých lidí možnost vidět na vlastní oči skutečný nedostatek. Evropa je napadnutá nárokovou mentalitou. Až příliš často považujeme za samozřejmé mnohé věci, které takovými skutečnostně nejsou mít co jíst, kde být a chodit do školy. Ale také spolehnout se na solidaritu, pokud onemocníme nebo přijdeme o práci a nebo nám stáří zabrání, abychom se mohli sami o sebe postarat. Díky Evropskému dobrovolnickému sboru máme šanci tuto mentalitu změnit. Děkuji. Děkuji. Pan Mikulášek. Děkuji vám, paní předsedkyně. Předkládaný návrh nařízení o založení Evropského dobrovolnického sboru pro humanitární pomoc představuje konkrétní opatření, jež směřují k posílení solidarity evropských občanů s lidmi v tísni a v nouzi. Je obecně známo, že Evropská unie je největším světovým poskytovatelem humanitární pomoci. Musíme však umožnit občanům Evropské unie se podílet na této pomoci osobně. Bezprostřední pomoc má i svá nebezpečí. Vzhledem k různým mimořádným přírodním či společenským podmínkách eh, v třetích zemích. Proto musíme vytvořit rámec pro poskytování této pomoci. Talent dobrovolníků, jejich schopnosti a jejich dobré srdce musíme ocenit i tím, že podmínkami dobrovolníků se zabývají legislativní orgány a tím upevňuje eh, postavení těchto dobrovolníků v rámci humanitární pomoci. Děkuji, pan Ferrera. Děkuji, paní předsedkyně. My nejsme proti tomuto návrhu, naopak si ceníme solidarity a štědrosti, na které je založen tento projekt. Nicméně Máme celou řadu výhrad, které se týkají vytvoření Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci. Jedná se o instrumentalizaci dobrovolnické práce, tedy o určité předávání eh, hodnot, eh, které nejsou přítomny v jiných evropských eh, Eh, akcích a sektorálních politikách. Některé z nich naopak mají velice škodlivý dopad na rozvojové země. Já se domnívám obecně, že správně nespolupracujeme na posílení rozvojové spolupráce. Toto je hezké, ale měli bychom hledat řešení i jinde. Nyní pan Kelly, prosím. Bez mikrofonu. Děkuji. Jak řekl pan Newton Dunn, jedná se o dobrý projekt, ale bohužel o něm vzdělovací prostředky příliš nehovoří. A na to narážela také paní komisařka. Říkala, že téměř 90 evropských občanů tento návrh podporuje. Já se domnívám, že bychom měli proto tuto práci našich kolegů na této zprávě ocenit a jejich zprávu podpořit. Samozřejmě, že je velice dobré, že máme mezi sebou lidi, kteří chtějí dobrovolně pracovat. Sám osobně znám řadu mladých lidí, kteří dobrovolně pracovali po ukončení studia, výjížděli za dobrovolnickou prací do zahraničí. Znám také starší lidi, kteří eh, jsou již v důchodovém věku a přesto věnují mnoho hodin dobrovolnické práci. Myslím si, že je velice dobré, že eh, se tomuto věnujeme eh, a snažíme se takovou práci zorganizovat. Obermajer? Já bych se chtěl obrátit na předřečníky, kteří říkali, že eurokritici budou mít problémy Eh, při hlasování. Můžete být kritičtí vůči Evropě, ale můžete být ochotní pomáhat. Já jsem 15 let eh, členem eh, dobrovolné organizace. My nepotřebujeme Lizabonskou smlouvu, abychom v této oblasti byli činní. Například můj požární sbor pomáhal v Itálii a v jiných zemích, takže to je jenom připomínka ohledně naší ochoty a schopnosti pracovat. Samozřejmě musíme tady něco udělat, ale já bych zde chtěl říct jednu pozitivní věc a chtěl bych připomenout, že ve vnitřní Evropě máme mnoho problémů. Máme eh, tady spoustu eh, států, kteří nemají tyto možnosti. Eh, máme země, které trpí, například Řecko. Měli bychom si umět pomoci také sami a lidé by měli konat v této oblasti. Paní Svika posljednjih nekoliko incidenata diljem svijeta. Děkuji. Paní předsedkyně. Viděli jsme několikrát po katastrofách, že je potřeba rychle poskytnout pomoc. Když pomůžeme ohroženým populacím, pomáhat tedy těmto populacím je morálním imperativem pro svět i pro Evropskou unii. Evropská unie dává bezmála 50 globální humanitární pomoci. A tady se počítá i s dobrovolnickým humanitárním sborem. 80, přes 80 88 souhlasí s financováním takového sboru i v době eh, finanční a ekonomické krize. A v, pokud jde o nás, tak v roce 2012 jsme měli přes 400 dobrovolnických iniciativ, jichž se účastnili, účastnilo tisíce dobrovolníků. Takže i v Chorvatsku máme velmi rozvinutý dobrovolnický sektor. Děkuji. Eh, humanitární krize v posledních letech na světové úrovni nás nutí přijmout koordinované kroky v reakci na tyto jevy. A návrh na vytvoření tohoto dobrovolnického humanitárního sboru představuje konkrétní projev takové iniciativy. Mobilizace dobrovolníků v rámci humanitárních misí bude přidanou hodnotou, která doplní stávající mise. Stanovení společného rámce Evropské unie posílí přeshraniční spolupráci mezi dobrovolnickými organizacemi v členských státech a tím přispěje k výměně osvědčených postupů. Považuji také za důležité, abychom prováděli osvětu o významu dobrovolnické a humanitární činnosti, což přispívá k občanskému duchu a k soudržnosti na úrovni regionální, národní i evropské. Děkuji paní Matula, nyní paní Morvaj. A Děkuji mnohokrát. Co se týče eh, liberálů, tak eh, je zde jeden poslanec, který nás upozornil na to, že na jedné straně se jedná o Evropský dobrovolnický sbor, a že bychom jako Evropané měli být hrdí pod evropskou vlajkou. A také uvedl, že my, kteří jsme eurorealisté nebo eurokritičtí, kritici nemáme příliš rádi tuto myšlenku. Takže kolegové, já bych vás vzala do Maďarska, do jednoho závodu, kde majitelé jsou Evropani, kde eh, Maďaři pracují za 250 eur měsíčně, tak se pokuste je přesvědčit o tom, že by měli být hrdí na evropskou vlajku. A byla bych velmi zvědavá, zda by se vám to podařilo. Pan Plenkovič. Ah, blue card. Monsieur Plenkovič, une petite minute, il y a une blue card. Modrá karta. Paní Morvaj, souhlasíte eh, s modrou kartou? Děkuji. Ano, paní Morvaj, moje žena je Maďarka, já trávím část roku v Budapešti a Vánoce. Takže já nemám vůbec žádný problém s přijetím vaší pozvánky do Maďarska. Znám mnoho Maďarů, velmi rád poznám více. Jistě budou i oni velmi entuziastičtí. Prosím, paní Morvaj. Képviselőtársamnak, és kérem a jelenlévő szokás szerint... Uh, ano, uh, kolego. Já eh, žádám kolegy, aby byli svědky toho, že jsem tady tuto pozvánku vyjádřila. Já budu opravdu velice ráda, když vám ukážu operu, muzea, ale také bych vás zavedla do některých závodů ale i do e, marketu, do supermarketu, jako je Tesco, nebo do těch závodů, kde lidé pracují za 250 eur. Tak pokuste se tyto lidi přesvědčit, že musí kráčet pod evropskou vlajkou. A nyní bude hovořit pan Plenkovič. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se domnívám, že vytvoření Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci pomůže Evropské unii. Vítám toto úsilí, kterému se věnovala paní komisařka po minulé čtyři roky. Myslím si, že máme model, kterým eh, můžeme následovat, model OSN. Teď je potřeba provést konzultace s partnerskými organizacemi, nevládními organizacemi. Potřebujeme totiž nejenom právní rámec, ale také rozpočtový rámec. Máme 150 milionů eur k dispozici na aktivity mladých lidí, ale také pro starší občany, kteří mohou předávat své zkušenosti, nadšení, pomáhat v krizových a obtížných situacích. Domnívám se, že dobrovolnický sbor posílí naši viditelnost v globálním prostředí. Uh, a nakonec pan Stýr má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci také přivítat eh, tuto zprávu paní kolegyně Štrifler, pokud jde o vytvoření Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci. Myslím, že to jenom potvrdí eh, vedoucí roli, kterou máme jako Evropská unie v humanitární a rozvojové pomoci. Téměř 20 tisíc registrovaných dobrovolníků v Chorvatsku eh, toto opatření jistě přivítá a jsem si jist, že přispěje k posílení evropské dimenze při vytváření evropské identity, pro kterou je typické vedení Evropské unie v oblasti humanitární pomoci. Samozřejmě, že jsou tady tací, kteří věří eh, v evropský projekt a na druhou stranu jsou tady populisté. Už tady byly snahy uzavřít hranice pro kvalifikované studenty a výzkumníky z třetích států. Teď eh, vidíme jiné snahy, některým se nelíbí ani pomáhat eh, jiným lidem a potvrdit tak, že Evropská unie chce přispět k blahu světa. Končíme HDI a paní komisařka má na závěr slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Opravdu na mě hluboce zapůsobily tyto projevy podpory evropským humanitárním dobrovolníkům. Dovolím si jen pár připomínek v reakci na některé komentáře a jednu závěrem. V reakci na eh, to, co jsem slyšela, tedy některé obavy a výhrady ohledně toho, jak Evropská unie implementuje rozvojovou činnost a zda Evropská unie a její humanitární dobrovolníci mohou přispět k rozvoji. Chci zdůraznit následující. Usilovali jsme o vytvoření sboru, jeho členové by byli kompetentní a kvalifikovaní k pomoci druhým, ale také, aby pomáhali druhým pomáhat si sami sobě. My jsme do té naší koncepce zapracovali celkem 7 tisíc místně vyškolených odborníků, eh, dobrovolníků, tak, abychom posílili i místní kapacitu vyrovnávat se s katastrofami a se stále nepředvídatelnějšími přírodními silami. Dále zaznělo několik připomínek k viditelnosti a k tomu, jak e, zajistit tu osvětu, aby se lidé dověděli o tom dobrém, o těch dobrých zprávách. E, Parlament nás právě podporuje v tom, abychom tuto viditelnost zvýšili. Včetně například zítra ve čtyři já a paní Stifler budeme mít takový eh, twitterový chat a všichni jste vítáni, byste se zúčastnili. A je skutečně nesnadné informovat o dobrých věcech. Mnohem snadnější je eh, upozorňovat na, na to negativní nebo na tu katastrofu, když k ní dojde, ale preventivně eh, šířit dobré zprávy, to je těžké. A právě proto je důležité to, co děláme v rámci civilní ochrany právě dnes. To znamená, že zdůrazňujeme také investice do přípravy a prevence. Musí se to udělat teď, aby zítra bylo méně obětí. A závěrečná poznámka. ta těžká práce je teprve před námi. Protože implementace této iniciativy se musí teprve stát skutečností. Zdůrazňuji, že máme rozsáhlou podporu mezi humanitárními organizacemi, které zprvu byly trošku skeptické, ale teď, když se účastnili nastavování celé iniciativy, tak eh, už se přidali na naší stranu. A myslím si, že to, co děláme, pomůže Evropě, aby byla eh, pozitivní silou na světové úrovni. A v konečném důsledku to zlepší i konkurenceschopnost celého evropského regionu, jakožto regionu, který je bohatý nejenom zdroji a penězi, ale zejména svým lidským bohatstvím a svými hodnotami. A to je pro mě tím největším uspokojením z práce, kterou tu odvádíme. Děkuji vám, paní Stifler. Ještě Já budu stručná. Vzhledem k tomu, že vše tady bylo řečeno, tak bych chtěla jenom říct, že na začátku existovala určitá zdrženlivost se strany nebo co se týče nevládních organizací a také bezpečnosti těchto dobrovolníků. Ale můžete konstatovat, že v té zprávě jsme zareagovali na všechny tyto obavy a na všechny tyto otázky. Já bych chtěla skutečně poděkovat všem politickým skupinám. Chtěla bych poděkovat stínovým zpravodajům, protože to byla opravdu společná práce. Také děkuji mým asistentům. Děkuji naší paní komisařce a jejím asistentům. Byla to velice příjemná práce, která trvala dlouho, ale bylo to velmi příjemné a přináší nový nástroj, skutečně novou přidanou hodnotu a myslím si, že to svědčí o evropském občanství, které tolik potřebujeme. Děkujeme mnohokrát. Děkuji, paní Strifler. Tím uzavíráme eh, rozpravu a zítra budeme hlasovat. Poledne. Nasledanou, paní komisařko. A nyní podle programu budeme mít jednominutové projevy a na začátku dám slovo panu Nikulesku. Děkuji. Chci obrátit